Ehm, také vyjádřit svůj respekt vůči eh, matce tohoto člověka, která eh, se zachovala velice odvážně a podpořila mírový proces v Irsku. Mnohokrát děkuji. Pan Ernst Strassel se vzdal eh, svého místa v Evropském parlamentu, a to od 24. března 2011. Podle článku 4 odstavce 1 Ehm, jednacího řádu Evropského parlamentu, to Evropský parlament byl na vědomí. A paní Hela Rana se vzdala svého mandátu v Evropském parlamentu a to od 1. dubna 2011. A podle článku 4 odstavce 1 a 3 jednacího řádu parlamentu to parlament bere na vědomí a, a ehm, poukazuje na to, že je zde tudíž volné místo. Rakouské úřady mě informovaly, že pan Strasser byl nahrazen panem Pirkerem od 31. března 2011. Já bych chtěl uvítat nového kolegu. A chtěl bych poukázat na to, že podle článku 3 odstavce 2 jednacího řádu až do té doby, eh, než eh, budou obdrženy pověřovací listiny a než bude e, ověřeno to, že pan Hubert podepsal e, písemné prohlášení, pan Pirker e, může se připojit, poté se bude pan Pirker moci připojit k Evropskému parlamentu a mít veškeré, veškerá práva. Je zde pan Pirker? Ano, velice vás vítáme. Pan, pan Madlener would like to inter- Pan Madlener chce slovo. Je to technická procedurální poznámka. Ano. Eh, pan Štrasr a další poslanci, kteří opustili parlament kvůli korupčním praktikám, pane předsedo, já se ptám. Pane předsedo, já se ptám kvůli těm, kteří opustili parlament eh, kvůli mm, praktikám korupčním, tak já se ptám, zdali tyto osoby také i eh, dostanou eh, náhradu spojenou s jejich návratem domů, protože to by bylo velice dramatické ve světle té korupce. Proszę pana, na pewno rozstrzygniemy tę sprawę i dziękuję. Děkuji tím se budeme zabývat a děkuji za tuto poznámku. Já jsem nebyl připraven na tuto otázku. OK. um, Mr. Masip. Pan Masip. Technická poznámka. Pane předsedo, ano, technická procedurální otázka. Předtím, pane předsedo, vy jste za celý parlament eh, řekl, že eh, bychom se měli obrátit na Spojené státy, aby eh, zrušili trest smrti a změnili ho na doživotí. Ale já skutečně bych chtěl, abychom na toto apelovali, ale abychom e, e, neřekli tedy na trest do životí, tak jak oni to vnímají ve Spojených státech. Ne, aby změnili trest smrti jiným úměrným trestem. Takto, ne do životím. Děkuji. E, děkuji panu, to vymaga osobně. Děkuji. To je asi něco, co bychom měli eh, prodebatovat. Ono nelze takto tady to rozhodnout teď. A teď budeme pokračovat